Milí přátelé, navrhuji, abychom začali s naší schůzí. Za nepřítomnosti naší předsedkyně, která je na jiné schůzi a poprosila mne, abych ji nahradil. Takže prosím, na svém místě máte rozhodnutí koordinátorů. Pokud nikdo nebude nic namítat, tak tyto rozhodnutí budou schváleny. Pokud k tomu nikdo nepodotkne do konce, nic nepodotkne do konce schůze. Pořád jednání. Tady máme návrh zařízení, který mění nařízení 810-2009, které se týká kodexu společenství o vízech. Máme tady návrh stanoviska, příslušný výbor je Libe a nyní dávám slovo našemu zpravodaji, panu Uj Heliumu. A je to paní Demonte, která bude hovořit na místo pana zpravodaje. Prosím, máte tedy slovo. Děkuji. Eh, zde mm, bylo již v minulých diskuzích dosaženo mnoho výsledků v Evropském parlamentu i u příležitostí eh, dřívějšího balíčku komise a eh, také během předložení návrhu před třemi roky. Tady je snaha zjednodušit stávající postupy, pokud jde o krátkodobá víza. Je tady rovnováha mezi ekonomickými a bezpečnostními aspekty ve vízové politice a cílem je přivést do šengenského prostoru e, více turistů s jednodušenými postupy pro oprávněné e, cestující, ale aniž by byla ohrožena bezpečnost pro občany v Evropě. V důsledku e, by narostl, eh, narostla eh, hospodářská situace, tady došlo by k hospodářským přínosům a eh, tady ten návrh zkracuje postupy, kteří si přejí cestovat do Evropské unie pro krátkodobé pobyty, je to nákladově efektivnější, je tam méně byrokracie. Jaké jsou výdobytky? Zkrácení lhuty pro zpracovávání a rozhodování z 15 na 10 dní, umožnit před předkládat vízové žádosti eh, na jiných konzulátech jiných členských států, eh, pokud členský stát, eh, ke kterému se vízo vzkazuje, není, vztahuje, není přítomný. Potom zjednodušení formulářů pro podání žádosti o vízum online, ehm, dále ehm, pro podporu krátkodobého cestovního ruchu členský stát může rozhodnout, že dočasně umožní předkládání žádostí o víza na, eh, přechodných, na, na mm, přechodech a eh, na rozdíl od toho, co bylo domluveno na plenárním zasedání a dokonce i oproti původnímu vízovému návrhu, eh, jsou tady některá zhoršení, například místo víz pro více vstupů eh, se nyní pracuje se systémem kaskád, eh, který je matoucí a potom také chybí eh, pomoc pro kulturní pracovníky a profesionální sportovce. To příliš nesvědčí o dosahování cílů roku kulturního dědictví. Eh, pokud jde o posouzení dopadů eh, komise, eh, tak turisté, kteří musí žádat o víza, jsou velmi početnou skupinou v absolutních číslech a i také pokud jde o výdaje počet těchto cestujících v šengenských zemích se zvýšil o 175 od roku 2009 do roku 2016 na 37,8 milionů osob, zatímco celkový počet cestujících se zvýšil pouze o 38 A dále v absolutních číslech eh, tady bylo asi 11 milionů cestujících z Číny, 6,5 milionů z Ruska, 3,1 eh, milion z afrických zemí a 2,4 eh, miliony z Turecka. Eh, v šenkenském eh, prostoru v roce 2016. A eh, my tady usilujeme o další usnadnění. Vycházet by se mělo z následujících principů, zvýšit období platnosti víz pro více vstupu na 10 let v případě zákonných cestujících zachovat eh, stávající ustanovení kodexu, pokud jde eh, o delší platnost víz eh, pro více vstupů na místo komisí navrhovaného kaskádového systému, což by Mm, vlastně neumožňovalo zvýšit počet výst vydávaných pro více vstupů. Eh, dále mm, samozřejmě je potřeba respektovat vnitrostátní právo a eh, důležitá je možnost podat žádost o výzum na konzulátu jiného členského státu, pokud je konzulát příslušného členského státu vzdálen 500 a více kilometrů od místa žadatelova bydliště. Ehm, potom eh, použití určitého procentního podílu zvýšených poplatků za žádosti o víza na financování společné podpory Evropské strategie v oblasti cestovního ruchu. E, děkuji za vaše podněty a komentáře. Děkuji, paní Demolte. Nyní si vyslechneme stínového zpravodaje za EPP. Má pocit, že to je VIM, takže prosím, VIME. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. I pro mne je velkým potěšením, že zde mohu nahradit kolegyně, je to Claudia Monteiro, která je stále ještě na mateřské dovolené. A já ji tedy proto nahrazuji. Pane předsedo, toto téma je velmi citlivé. V roce 2014 jsme již jednou společně s Evropskou komisí hovořili o téma vízové politiky. Tehdy to byla naléhavá diskuse, a tehdy parlament odmítl návrh komise. Mezitím v mezidobě jsme se ovšem vyvinuli dál a v Evropské unii již nejsme tak přísní, neboť jsme vlastně na spíš posledních míst místě nějakého žebříčku světových destinací a co se týče předělávání víz, jsme tak nějak uprostřed. Máme tady mnoho turistů, kteří si žádají o vízum, pak eh, jsou zde lidé, kteří vykonávají nějaké specifické povolání, například jsou to námořníci, ale pak máme také v Evropě, bohužel, velice často legální, ale i nelegální migraci. Claudia Monteiro vítá nový návrh komise. Ovšem, eh, vidí tam takových pět omezení ze své strany. Za prvé, ptáme se, zda elektronická žádost o výzum je v tomto návrhu skutečně dobře upravena. Vypadá to totiž, jako kdyby eh, například v Kanadě, ve východní Asii a v USA možnost požádat eh, o výzum elektronickým způsobem a vést eh, interview elektronickým způsobem, že tyto možnosti jsou v Kanadě mnohem lépe upraveny pro občany zemí, o kterých jde, než u nás. Celý tento eh, elektronický postup pro žádost o výzum se nám zdá velmi obtížně a komplikovaný. A dále už jsme o tom hovořili, jde také o osoby, které pravidelně cestují do jistých zemí. Například protože jsou nábořníci nebo rybáři. A zde vyvstává otázka, zda je příliš nezatěžujeme, zda je nenutíme si žádat o výzum příliš často. A nevím, jak konkrétně vypadá situace ve všech členských zemích. Tady já vlastně odkazuji na článek 36a návrhu komise, kde se jedná o počet měsíců, který musí být dodržen pro notifikaci ze strany členského státu komisi. My se ptáme, zda bylo, nebylo možné to upravit mnohem flexibilnějším způsobem a zdá návrh z roce 2014 vlastně není mnohem lepší než ten, který předložila komise nyní. A pak ještě, pane předsedo, velice obtížný bod, alespoň podle mne, a to, je, to jsou příjemy z vízové politiky. Ty mají jít ku prospěchu cestovního ruchu, alespoň tak to v, návrhu stojí, ale tady je otázka, jakým způsobem zajistit to, aby příjmy z víz se skutečně dostaly do cestovního ruchu. To jsou tedy otázky paní Monteiro a já panu zpravodaji prostřednictvím Klaudie přeji mnoho úspěchu při zpracování tohoto tématu. Děkuji předseda, děkuji Vime. A nyní pro EKR má slovo Kosma Zlotovský, prosím. Děkuji pěkně. Děkuji také za přípravu tohoto návrhu. Jsou tam záměry a směrování dobře naznačeny. Domníváme se, že eh, tímto budou usnaděny veškeré podmínky pro cestování, ať už za rodinným či jiným účelem. Jde také o to, aby lidé z celé světa mohli přijíždět do Evropy a obdivovat naše kulturní dědictví. Bude to mít nepochybně také výhodu pro naše hospodářství. Transparentní eh, procedura vydávání víz eh, k tomu také nepochybně přispěje. Připomínám, že nyní máme co dočinění s velkým tlakem způsobeným migrační krizí. A jde o to, abychom zabránili mm, mezerám, nedostatkům v našem systému vydávání víz Musíme také se pokusit snížit eh, tu lhutu vydání víza ze 14 na 10 eh, dní. Nevíme, jestli je proto nějaké odůvodnění. Domnívám se, že zde jsou větší rizika než eventuální přínosy. Paní zpravodajka uvedla, že je nezbytné dívat se na to také z toho mezinárodního pohledu. A zde měla na mysli americký systém eh, vydávání víz. Eh, o tom hovoří pozměňovací návrh 5, respektive 7. Poukazuje na to, že ve Spojených státech funguje efektivní systém vydávání víz a je také velice eh, vyvážený z hlediska imigrace. A to znamená, že eh, chceme samozřejmě kromě podpory turismu dbát také na svoji bezpečnost. Děkuji. Děkuji a za ALDE má slovo Jozo Radoš. Děkuji, pane předsedo. Jménem ALDE bych rád podpořil tento návrh komise. Jde o to, aby eh, systém vydávání víz umožnil rychlejší a levnější vydání víza. V tomto návrhu stanoviska se hovoří o tom tež, eh, jak eh, v návrhu komise. Jde o to, aby podpůrné dokumenty měly maximálně jednotný vzor. Chtěli bychom také optimálně využívat digitální technologie během podávání žádostí o víza online a během celého procesu získávání víza by tato digitální technika měla být využívána. Ano, ano, za ENF, paní Arnotu. Děkuji, pane předsedo. Reforma navrhovaná komisí, reforma vízového kodexu je skutečném překvapením, protože stejná komise vlastně tady jde tím, co říká naše skupina posílení hranic a dále Eh, urychlení eh, navrácení těch nelegálních přistěhovalců do jejich zemí. Tento text je, myslím, důležitý, ale je tady několik, je to vlastně první uniformizace víz mezi některými. Cílem je bojovat proti jistým podvodným praktikám, zejména proti tomu víza shoppingu, nakupování víza. Pak je tady jde o zavedení mechanismu, který poslouží vízové politice jako páka, proto abychom mohli tlačit na třetí země, které nemají dobrou vůlu a nechtějí spolupracovat a nechtějí si přebírat ty navrácené své státní příslušníky a také ne, spolupracují při jejich identifikaci. Tento text by ovšem mohl jít ještě dál, mohl být zaved možnost pro členské státy, aby prostě pozastavili vydávání šengenských víz případě, že prostě eh, to, co očekáváme od těch třetích států, není naplněno tady vlastně hlavní to osou politiky členských států by měla být politická migrace. Ale já se ptám, k čemu slouží tato reforma vízového kodexu, pokud není v rámci nějaké všeobecně koherentní politiky, která bude řešit migraci. Politiky, která by byla jaksi zbavena těch skrupulí, které se vnáší jistě eh, mezinárodní organismy nebo pře, pře asociace, které se věnovaní běžným migracům. Jak si máme tedy vysvětlit veškeré ta prohlášení evropských vedoucích podnikat, eh, vedoucích politiků, kteří tvrdí, že chtějí migraci řešit? Já si myslím, že když tady my zvojíme víza pro africké studenty a zároveň to bylo rozhodnuto na valetě během Evropské rady. Já bych tady ještě upozornila na dva fenomény. Ten první se týká žadatelů o azyl, které vlastně eh, jsou údajně ohroženi ve svých zemích původu, ale oni tam potom jdou na dovolenou a těm bychom měli zakázat se vrátit zpátky. A pak tady máme ti, kteří jsou nelegálně na evropském území, poté co vypršelo jejich schengenské ví, Asi deset let francouzská sena říká, že se jedná o jeden z nejdůležitějších vlastně jaksi odvětví nezákonné migrace. Členské státy mají přesná čísla o tomto typu podvodu. Například francouzský orgán Sena vysvětluje, že v Alžírsku je jasné dokázáno, že se šengenská víza vydávají podvodně. Mnoho Alžířanů se pak dostane do Francie s vízem, ale už nikdy Francii neopustí takže potom vlastně pobývají nezákonně na francouzském území. A e, proto si myslím, že to byl aktuální problém. I momentálně v Alžírsku máme epidemii cholery a já si myslím, že by bylo vhodné zavést nějaká drastická opatření právě v oblasti vydávání šengenských víz. Děkuji, děkuji. Pokud tady nikdo jiného nemám, kdo by rád vystoupil, tak bych poprosil paní Sorensen, aby vystoupila jménem komise. Prosím. Um, <clears throat> uh, Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne vám všem. Dovolte úvodem několik slov k našemu návrhu z roku 2018. v roce 2014 jsme předložili návrh, který nebyl přijat z různých důvodů. A to z toho důvodu, že spoluzakladatci se nemohli dohodnout a my jsme se dohodli, rozhodli tady tento návrh stáhnout. A v, ve světle nového vývoje situace migrační a bezpečnostní v roce 2018 jsme se rozhodli pro zacílenější návrh. V tomto návrhu se domníváme, jsou zachovány některé ty prvky, které eh, usnadňovaly celou věc eh, tak, jak byly os, eh, obsaženy v tom původním návrhu v roce 2014. A tehdy už to vypadalo, že bychom se na konkrétních věcech mohli dohodnout. Jsme opravdu toho názoru, že tento konkrétní návrh Eh, nepovede k tomu, že by požadavky na eh, žádosti o víza vedly k omezení cestovního ruchu. Domníváme se, že 20 eh, euro za výzum jakožto poplatek je velice nízká částka a my jsme ve svém posouzení dopadu rozepsali, jak jsme se k této částce dostali. V tomto posouzení dopadu jsme, se, jsme vycházeli vlastně z informací od členských států, pokud jde o výpočet um, tohoto poplatku, který je velice uh, složitý. Pokud bychom zvedli ten poplatek na základě inflace za Mm, období od roku 2006, eh, eh, kdy to bylo mnohem méně, tak v žádném případě by toto zvýšení poplatku neodradilo eh, lidi od cestování. Tyto poplatky negenerují žádný příjem, slouží pouze k tomu, aby kryly náklady na zpracování žádostí o víza. A vychází se samozřejmě také z počtu, z průměrného počtu žádostí o výzum při tomto výpočtu. Pokud jde o povinné vydávání víz pro více vstupů jsme nezachovali, eh, jak to bylo v tom původním návrhu, ale nyní jsme vytvořili určitou kaskádu Eh, která vede k tomu, že pokud budou splněny určité eh, podmínky, tak bude výzum trvalé pro 3 až 5 let. To, byl jeden, to byla jedna z těch překážek, které eh, vedly k tomu, že ten původní návrh z roku 2014 nebyl přijat. Pokud je o země jako je Rusko, tak tam je nízký velké riziko, že by odtud přicházeli migranti oproti jiným zemím, kde to riziko je vyšší. Souvisí to s životními podmínkami a také se situací mezi obyvatelstvem, kdy um, by byla větší rizika z hlediska bezpečnosti. To znamená, že uh, tady musíme rozlišovat mezi uh, těmi zeměmi, odkud pocházejí žadatelé vizum. Další věc. Zachovali jsme ten návrh o e, dočasný režim na vnějších e, e, hranicích. Naopak jsme ale posílili bezpečnostní opatření z evidentních důvodů. Tato bezpečnostní opatření musí aplikovat členské státy. Zdůrazňuji, že se jedná o volitelné řešení pro členské státy. Smyslem je eh, podpořit eh, turistické cesty kratšího trvání. Je potřeba, abychom také usnadnili eh, postupy, které si vyžadují předchozí notifikaci. Řada kolegyň a kolegů se vyslovila pro to, aby byla podpořena a využita digitalizace. Možná jste četli naše sdělení z loňského roku, ze září roku 2017. Tam jsme hovořili o budoucnosti vízové politiky a zmínili jsme, že skutečně je nezbytné, abychom přistoupili k zavádění moderních technologií, k usnadnění celého procesu zpracovávání žádostí o víza. Ovšem zároveň si musíme uvědomit, že eh, v určitých oblastech eh, světa eh, není některak snadné využívat moderní technologii. Zkrátka dobře k není přístup. A za tímto účelem jsme zadali řadu studií, které toto řeší, které se tímto zabývají a abychom eventuálně těch případech, kde to je nutné, přistoupili k vydávání vízových eh, štítků. Vždycky úplně určité období eh, mezi vydáním jednotlivých sérií vízových štítků. Snad se, tam, snad se tímto podaří vyřešit eh, řadu problémů. Eh, chceme umožnit eh, jiné řešení, eh, protože pokud je dnes potřeba připevnit ten vízový štítek na cestovní doklad, tak ten žadatel musí přijít osobně na konzulát. Pokud bychom od, upustili od používání vízových štítků, tak by toto nutné nebylo. Nebylo by nutné se tam dostavovat. K tomu zatím nemám žádný návrh. Nejprve vyčkáme výsledků studií a v budoucnosti eventuálně zavedeme na základě právní, na právním základě nějaká jiná řešení. Každopádně chceme, aby členské státy mohly využívat elektronické platformy pro podávání žádostí o víza. je možné používat eh, naskenované dokumenty, to znamená, že není nutné přicházet s tou žádostí osobně na konzulát. To je, myslím, všechno z mé strany. Pokud se objeví ještě nějaké konkrétní otázky, ráda zodpoví. Takže tolik eh, z mé strany. Děkuji. Sorensen, ok. Děkuji, paní Sorensen. A teď se opět obracím na, pana, na paní zpravodajku Del Monte. Máte k tomu ještě něco? Hmm, děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se přihlásili za Eh, jejich návrhy a podněty. Myslím si, eh, že zpravodaj se od počátku opíral o to, že chce zjednodušit situaci pro zákonné eh, turisty, protože cestovní ruch představuje 10 hrubého domácího produktu Evropské unie. A samozřejmě existují oblasti, kde je potřeba být opatrný, ale celkově je žádoucí věc zjednodušit, zejména s ohledem na možnosti, které přináší digitalizace. Já všechny podněty e, sdělím kolegovi a on to jistě e, zohlední při své další práci. Děkuji. A eh, lhůta pro předkládání pozicích návrhů je 11. září. V, v komisi TREM ve výboru Kanán se bude eh, hlasovat 9. listopadu a potom eh, v Libii, v Libé 5. listopadu eh, datum pro hlasování zatím ještě nebylo stanoveno, ale bude to někdy asi ke konci roku. A teď se můžeme podívat na další záležitost, další bod, zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. To je v působnosti výboru Empl a já předávám eh, slovo panu Michalovi Dečenovi, eh, sociální demokracie, který je zpravodajem. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem potěšen, že dnes na výboru mohu představit své stanovisko k Evropskému orgánu pro pracovní záležitosti, eh, ve zkratce ELA. E Největším výdobytkem Evropské unie je jednotný trh. Jednotný trh má samozřejmě několik pilířů, o které se opírá. Jedním pilířem je evropské eh, právo hospodářské soutěže, které nabízí spravedlivé rovné podmínky v členských zemích a odbytiště eh, pro 700 milionů obyvatel. Když podniky eh, porušují pravidla EU e v oblasti hospodářské soutěže, riskují pokuty až do 10 procent svého celosvětového obratu. Druhý pilíř, který by měl být neméně důležitý, je evropské pracovní a sociální právo a Tady eh, možná je chybou Evropské unie, že to zatím není v takové podobě, jak to občané od nás očekávají. A tady eh, Kolegyně a kolegové, si pokládám otázku a vám pokládám otázku, proč tady není efektivní stíhání podniků, eh, které porušují zásadní sociální práva. Když v evropském právu hospodářské soutěže existuje ostrý meč, tak pak v oblasti evropského eh, sociálního eh, a pracovního práva máme pouze tupý kuchyňský nůž. Pokud jde o ELA, tak ta se chce zaměřit na prosazování práva a vylepšení spolupráce mezi vnitrostátními orgány a pokud ELA bude správně nastavena, může být tím chybějícím kouskem skládačky eh, pro to, abychom koordinovali evropskou sociální politiku má mít proto velké pravomoce i v oblasti dopravy a my jako výbor pro dopravní záležitosti bychom to měli uvítat. Ve stanovisku pro mě byly důležité tři záležitosti. Za prvé, existující legislativa v oblasti eh, sociálních práv, směrnice 561 z roku 2006, a ta stanoví, že sousední země při eh, silničních kontrolách kamionů se musí vzájemně eh, spojit a koordinovat své aktivity. Eh, za prvé musí nahlásit, kolik takových kontrol proběhlo a s jakým výsledkem to, eh, ale k tomu zatím eh, dochází jenom eh, ve velmi malém počtu případů ve skutečnosti. A ELA by měla spolupráci mezi členskými státy opírat o bezpečná data, spolehlivá data a měla bych pomáhat členským státům při koordinaci těchto opatření pro lepší prosazování evropského pracovního práva eh, na evropských silnicích je právě zásadní spolupráce mezi členskými státy. Existující eh, digitální systémy eh, k výměně informací mezi úřady, tam, kde to existuje, měla by to ELA podporovat. Například tady máme Evropský registr podniků v oblasti silniční dopravy a tento Toto umožňuje spojení různých ohlašovacích systémů v oblasti nákladní dopravy silniční a je to nástroj, který bychom měli rozhodně využívat intenzivněji. Díky tomu by bylo možné rychleji zjistit, zda nějaký přepravce v minulosti spáchal nějaké zásadní porušení evropských nebo vnitrostátních pravidel. A v konečném důsledku by cíle mělo být, že e, pracovní kontroloři musí být vybaveni aplikací, e, která bude informovat o e, pracovních zaměstnaneckých vztazích daných řidičů kamionu. Tím budou kontroly efektivnější a bude to další krok vstříc sociálně spravedlivé Evropě. Těším se na diskuzi, kolegyně a kolegové, a těším se také na konstruktivní návrhy změn. Závěrečná lhuta je příští středa 12 hodin. Děkuji. Děkuji, eh, pane Detjen. A slovo má paní eh, Lukacievská, EPP. Hmm, děkuji. Já jsem hovořila již v minulosti o tom, že toto můžu jedině podpořit. Ta zkratka tohoto pracovního orgánu zní stejně jako zkratka mého jména ELA, ELA. Zde se podporuje vše, co má pomoci proti zneužívání, práv zaměstnanců, mají být poskytovány informace pro zaměstnavatele i zaměstnance a to je velice eh, klíčové. Myslím si, že si to zaslouží naši podporu. Vnitřní trh Evropské unie samozřejmě vychází ze základních svobod. Eh, máme tady volný pohyb osob, volný pohyb eh, Eh, zboží a služeb a víme, že v současnosti je velmi důležité, aby zaměstnanci věděli, jaké mají eh, práva v tom eh, či onom pracovním právním systému dané země nebo jiné země. Musí vědět, jaké povinnosti musí plnit a ELA by právě mohla být takovou platformou, která přispěje k tomu, že zaměstnavatele i zaměstnanci naleznou ty informace, které potřebují v souvislosti se svými právy a povinnostmi v 28 členských státech Evropské unie. Pokud jde například o kolektivní smlouvy, eh, odměny, které jim náleží a tak dále. Víme, že kolektivní eh, dohody a tyto systémy se v jednotlivých zemích velmi liší. Ve Francii je to tak, že odměny mají mnoho různých eh, částí a je velmi obtížné se v tom zorientovat pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Eh, to se týká hlavně středně velkých podniků, eh, které nemají k ruce zbor právníků. A proto by bylo dobré, kdybychom tady měli nějakou agenturu, která by byla jistou platformou, eh, která poskytuje všechna data, je takovou databází. Eh, myslím si, že by tyto věci měly být k dispozici ve všech jazycích eh, členských zemí a jsem velmi potěšena, že pan zpravodaj, pan Detjen, hovořil o agentuře. Eh, dříve to vypadalo jako jakýsi evropský pracovní úřad, ale myslím si, že nyní jsme se všichni shodli na tom, že eh, by tam eh, mělo to být vnímáno spíše jako agentura. Máme společné zkušenosti na komisi, radě a v parlamentu a ty nám říkají, že je důležité, abychom měli jednotné pojmy, a označení pro agentury Evropské unie. Jsou to agentury a já doufám, že v tom již eh, zde není pochybnosti. Také pokud jde o kontrolu a dohled a, také eh, smírčí eh, kroky. Samozřejmě chci, abychom tady měli spolupráci i společné kontroly za předpokladu, že členské státy dají svůj souhlas je ovšem důležité, aby činnost agentury nezasahovala do pravomocí členských států a ani do působnosti příslušných orgánů členských států, které eh, již plní své úkoly. Je potřeba držet se právního rámce Evropské unie, to je zásadní. Dnes tady hovoříme o agentuře a když hovoříme o agentuře, tak samozřejmě nás také napadne, kde vlastně má být její sídlo. Myslím si, že toto by mohl být dobrý příklad spolupráce mezi radou, komisí a parlamentem a mělo by to být tedy rozhodnuto tak, aby to bylo geograficky spravedlivé. Sídlo by mělo být v regionu, kde mobilita pracovníků sehrává velkou úlohu. Samozřejmě, že nemůžeme členské státy připravit o jejich kontroly, ale můžeme jim eh, v těch kontrolách pomáhat, můžeme vše usnadňovat a je důležité, aby tato agentura sloužila všem, kteří potřebují informace, anebo informace chtějí poskytnout. Agentura by měla také napomáhat prevenci eh, zneužívání aby bylo eh, jaksi snažší identifikovat se s jinými právními eh, systémy, zorientovat se v nich tak, aby nedocházelo k pochybením nebo eh, podvodům. Myslím si, že ve společné spolupráci se spravodajem a stínovými spravodaji se nám podaří dospět k ideálním pozněcím návrhům. Děkuji. Pan Zlatovský má slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také velice poděkovat paní eh, zpravodajové za návrh zprávy. Bohužel ten návrh jaksi nerozmělnil, neodstranil mé pochyby, co se týče tohoto nového orgánu, ale musím říct, že naopak ty pochyby narůstají. Ten orgán, tak jak je navržen, eh, sebou nese otázku, zda je skutečně navržen souladu s evropskými pravidly, neboť pokud něco má být agenturou, tak má to mít kompetence agentury, tak je to prostě agentura a já nechápu eh, ten nový modus, který tady chceme jak si zavádět. Já si myslím, že eh, komise nechce vytvářet další nové agentury, takže navrhla jiné jméno, ale vlastně to agentura bude. Ela, to je hezká zkrátka, mně se to také líbí, ale pokud to bude agentura nebo úřad, to je jedno, jak to nazvou, to je, to je naprosto jedno, takže já v tomto tady zcela souhlasím s paní Lukaševskou, s předřečnicí. Já musím si, že pokud to bude nějaký nový úřad, orgán s takto široký rozsáhlými pravomocemi, které se budou týkat celého evropského trhu, tak já si nedobru představit, že to vyřeší problémy právě silniční dopravy. Myslím si, že by bylo mnohem eh, rozumnější, abychom spíše rozvíjeli spolupráci mezi členskými státy, například v rámci skupiny Eurocontrol. A toto je ovšem pouze zmíněno na konci toho textu. Proto je třeba říci, že díky této organizaci Eurocontrol se nám podařilo vytvořit lepší komunikaci. Máme mnohojazyčné dokumenty, pro veškeré firmy a šoféry, kteří pracují v této oblasti. A takováto práce je mnohem efektivnější, než vytvářet nějaký novou eh, novou, nějakou novou instituci, nový orgán, která by opět vlastně se přiřadila do té již nyní velice těžké evropské byrokracie. A proto si myslím, že eh, si nevedu představit, jak by takovýto úřad podporoval podniky, zejména ty podniky, které nejsou schopny platit veškeré ty poplatky, zejména po té, co stoupí v platnost směrnice o vysílání pracovníků. Já si myslím, že takovýto orgán by zejména měl eh, mít takovou pedagogickou úlohu, školení, vzdělávání eh, zaměstnanců a zaměstnavatelů. Také samozřejmě víme o tom, že ty podniky se dopouštějí k zneužívání, ale nám přijde, že ty kompetence toho orgánu jsou příliš široké a zasahují do oblasti, kde je to na orgánech členských států, aby zasahovali efektivním způsobem. A v jednom článku dokonce již tady je eh, jakási žádost, aby se ověřilo, zda je to v souladu s tím článkem smlouvy. Já skutečně nevím, proč bychom tomuto úřadu měli dát kompetenci v oblasti mediace mezi členskými státy. Já tady nevidím žádnou takovou potřebu. Proč by takováto agentura měla koordinovat společné kontroly? Či dokonce si vyžádat tu či onu kontrolu, inspekci. To je podle mě naprosto nad rámec kompetencí a nad rámec nutnosti spolupráce mezi členskými státy. Musím tedy říct, že to nerozptýlilo mé pochyby, ale naopak tento text mé pochyby posílil. A já prostě si nedovedu představit, že to bude dobře fungovat, ta spolupráce mezi tímto úřadem a členskými státy. Eh, já si myslím, vedle, podle návrhu, oni mají nejenom koordinovat ty národní inspekce, ale dokonce oni mají být iniciátorem takovýchto národních inspekcí, tento evropský orgán. Naše skupina samozřejmě předloží pozměňující návrhy k tomuto návrhu stanoviska ale musím říct, že náš postoj je spíše negativní vůči tomuto novému uh, projektu. Proč? A musím říct, že po té, co jsem se seznámil s tím uh, dokumentem, tak bohužel můj postoj je ještě negativnější. My ho asi nebudeme moci podpořit. Děkuji. Děkuji panu Zlotovskému. A nyní za Alde. Zde nemáme zástupce, a, takže George Bach. Děkuji, děkuji Dominiku. Já bych nejdříve chtěl po, poblahopřát kolegovi Michalovi za jeho práci. A musím říct, že když zmiňoval vnitřní trh a spravedlivé podmínky, tak eh, tím tady otevře velice důležité téma a proto já také založení nějaké takovéto agentury či úřadu, jedno jak se to nazve, stejně nakonec eh, ji budeme muset vybavit prostředky, aby měla jistou váhu. Já tedy tu nutnost vytvoření takovéto orgánu vidím, podle mě je to zcela nezbytné. A ta myšlenka není nová. Již Michel Barnier v roce 2013, když byl komisařem pro vnitřní trh, tak již on tehdy nadnesl takovouto myšlenku. Protože velké nedostatky jsou právě v sociální oblasti a vede to k, nespravedlivých podmín- k nespravedlivým podmínkám. A proto musíme eh, se zamýšlet nejenom nad dopravou, ale nad dalšími oblastmi. Sice to není zde naše role na výboru, ale by to role výboru pro zaměstnanost. A musíme se jaksi vzdálit té myšlenky, že se to pouze eh, jak si omezuje toto téma na to vysílání pracovníků. To není vůbec pravda. A nyní k těm kompetencím obávám se, že pokud se nám to nepotřebí, nepodaří dobře nastavit a dát agentuře dost prostředků, tak bude jakýmsi bezzubým tygrem. Michalič hovořil o kontrolách a momentálně každá země ročně musí vypracovat zprávu o tom, kolik kontrol provedla a kolik eh, nutně by provést měla, kolik by, jaké množství by bylo vhodné. A žádná země neplní tu kvótu vůbec. A a některé země vůbec eh, na, na tu povinnost vypracovat zprávu nereagují, vůbec neposkytují žádná čísla a komise tomu nečině přihlíží. Já se obávám, že pokud tu agenturu nevybavíme dostatečnými prostředky, tak to bude podobné. A to je pouze jeden příklad, bylo by jich mnoho. A další věc, to bude velmi těsně hovořilo o tom kolegyně Lukaševská. To je ta myšlenka, do jaké míry vůbec má být nastavená ta spolupráce s členskými státy. Pro mě to musí být absolutní, musí být absolutní přidanou hodnotou. Nemůžeme jednat proti členským státům. Musíme spíše svázat jejich kompetence a agentura musí dodatečně ještě k tomu vytvořit eh, přidanou hodnotu. Pro mě je důležitá i mediace, to tedy znamená, že ne každý spor by měl končit před eh, Evropským soudním dvorem, ale měli bychom již předem měli mít možnost nějaké mediace, kdyby státy mohly vysvětlit, jak oni na to pohlíží a pak by se hledalo nějaké řešení. Rád bych ještě zmínil spolupráci sociálních partnerů. Sociální partneři by měli by zapojeni do této práce toho nového orgánu a nemá to být pouze konzultace, ale od samého počátku by měli se velice aktivně podílet, či proaktivně přímo podílet na této práci. Děkuji. Děkuji, Žorži. Paní Rodalon je zde, ano. Děkuji, pane předsedo. Návrh stanoviska Michaela jde dobrým směrem a přináší skutečnou přidanou hodnotu k návrhu komise. Nařízení, které se týká leteckých služeb, je důležité. Důležité, abychom tady měli takovýto nový evropský orgán, který bude kontrolovat eh, špatné praktiky a dovolí podnikům, aby mohli eh, pracovníky zaměstnávat za důstojných podmínek a také to sníží náklady. Je tady důležité, abychom si uvědomili, jaké budou kompetence kontrolních orgánů, které musí pracovat nezávisle, ať, aby nebyla neklá konkurence v oblasti dopravy. Také se mi líbí pozměňovací návrhy, které chtějí rozšířit kompetence tohoto národu o přístup k registru těch podniků, které podnikají v opravě a to v dopravě a v, to v reálném čase, což dovolí mnohem efektivnější inspekce a kontroly přímo na silnicích. Ovšem, myslím si, že by se mohlo zajít ještě dál v těch výsadách toho nového orgánu, například, že pokud by národní orgán nechtěl spolupracovat nebo pokud by došlo ke konfliktu dvou národních orgánů. Tento nový orgán by neměl sehrávat pouze roli mediátora, ale měl aby skutečně také být schopen soudit a přijímat závazná rozhodnutí. Já jsem velice potěšena, že mohu eh, i nadále spolupracovat s naším zpravodajem. Děkuji a nyní paní Arnotu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, eh, pane zpravodaji. Eh, George Clemenceau kdysi řekl, že když chcete pohřbít problém, tak eh, jmenujte komisi pro tento problém. A mm, toto prohlášení je stále aktuální i o sto let později. Když Evropská unie naráží eh, na své problémy, tak Evropská komise vždy vytáhne z klobouku novou eh, agenturu a jak říkal eh, pan Clemenso, je Evropská unie podle jeho slov velice plodná, protože tady neustále vznikají nové agentury a tento návrh vytvořit novou agenturu, to je opravdu symptomatické mm, to eh, bude znamenat stále více, více Evropy. Je to stále stejná píseň a národy tomu věří stále méně. Tato agentura má dohlížet na splňování evropských pravidel a jejich porušování. To je dobré, ale myslíte si, že to opravdu vylepší situaci našich pracovníků a myslíte si, že to opravdu skoncuje eh, s velkou nezaměstnaností, se kterou bojují některé členské státy? Já si myslím, že tato agentura bude stejně bezmocná jako národní orgány, protože je to evropský systém, eh, jeho princip, který vlastně tady vytváří absolutní eh, dogma a to je právě eh, hospodářská soutěž nenaručena. Je tady příliš velká regulace, jsou tady nezodpovědné eh, věci a tím vlastně se tady podpořila eh, ta mobilita a podpořila eh, nespravedlivé podmínky, kterým trpí naše zemědělci, přepravci a pracovníci klesají nebo jsou níže tlačeny mzdy Eh, našich pracovníků. Takže jste jistě pochopili, že jsem velmi skeptická, pokud jde o tuto eh, tisícou eh, agenturu, která by nám jaksi měla pomoci k sociálnější Evropě. Možná, že jsou tam dobré záměry, ale dobře víme, že cesta do pekel je dlážděna právě těmi nejlepšími úmysly. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo komise pan Vás z generálního ředitelství KOM. Děkuji, pane předsedo. Zdravím všechny. Nejprve děkuji panu zpravodaji za návrh jeho zprávy a měl bych také poděkovat za jeho silnou podporu vytvoření tohoto orgánu ELA a za jeho podporu zahrnout toho, že sem budou zahrnuty i pravomoci v oblasti dopravy. Omezím se na asi čtyři zásadní poznámky. Nejprve bych chtěl zmínit různé pozměňovací návrhy zpravodaje, kterými chce posílit povinnosti členských států spolupracovat s ELA. Například jasná lhůta pro členské státy, aby poskytly informace. Pokud členský stát nepřistoupí na tuto spolupráci, musí ELA informovat komisi a ta potom musí přijmout příslušná opatření. Musím říci, že tento pozměňovací návrh je velmi v souladu eh, s mnohými eh, vystoupeními eh, vašich poslanců z tohoto výboru, když jsme tento návrh prezentovali. Druhá poznámka, tady beru na vědomí, že zpravodaj se chce zaměřit na vzájemné kontroly ano, to je velice důležité. Je důležité, aby se sdílely zkušenosti mezi orgány pro prosazování práva, tak aby se kontroly vylepšily. Třetí poznámka bereme na vědomí, že zpravodaj navrhuje zahrnout vedle odkazu na silniční dopravu také odkaz na letectví nařízení 1008 z roku 2008, Návrh komice je samozřejmě zaměřen na silniční dopravu. Tam jsme viděli velmi naléhavou eh, potřebu vylepšit eh, prosazování mm, a mm, uvědomovali jsme si, že je k tomu potřeba mít nástroj pro prosazování. Eh, v oblasti silniční dopravy zatím žádnou agenturu nemáme, zatímco v letectví máme agenturu EASA. A tady jsme právě zvažovali i možné rozšíření pravomocí EASA, ale ELA nemá eh, omezený rozsah kompetencí, takže bychom mohli eventuálně rozšířit i aktivity právě agentury ELA, eh, e nejen pokud jde o silniční dopravu, ale věnovalo by se to i letectví. Eh, dnes dopoledne jsme hodně hovořili o letectví. To Eh, zmínil můj generální eh, ředitel a DG Move tady připravuje zprávu o sociálních eh, aspektech v oblasti letectví. Mělo by to být vydáno do konce tohoto roku, takže my opravdu pečlivě sledujeme tuto situaci. Uvědomujeme si, že je potřeba mít nový nástroj pro prosazování. Měla by to být ELA a nebo rozšíření pravomocí EASA. Zatím je to otevřené poslední připomínka se týká pozměňovacího návrhu 16, kde zpravodaj navrhuje, aby inspektoři měli přímý přístup k informacím o ERU a IMI. E e, Komise plně tento cíl e, podporuje, tedy aby inspektoři měli snažší přístup k informacím. Jediná otázka, kterou si tady klademe, je, Eh, zda základní nařízení, eh, zakládající nařízení pro ELA eh, by mělo již řešit i toto usnadnění přístupu k ERU a IMI. Zda by to tedy mělo, nemělo být v sektorálním silničním nařízení. Pan Van den Kamp, Ertug a Mrs. Killenen vlastně něco podobného navrhli ve svém pozměňovacím návrhu. Pak bych se možná zmínil ještě o něčem, co říkal pan Zlotovský, který již opustil sál, ale hovořil o přidané hodnotě pro podniky, eh, když vznikne taková agentura. Myslím si, že odpověď na to je prostá. Podniky, kteří jsou v souladu s evropskými pravidly, budou zvýhodněni. A ty společnosti a podniky, které nesplňují evropská pravidla, by musely být eh, sankcionovány. A to je i to, o čem hovořil pan Bach. Tady jasnou roli musí se hrávat také odborové svazy, ano. Pokud se nepletu, eh, tak je to již eh, zahrnuto do, strukturu, do struktury eh, návrhy nařízení, kde vlastně by byla jakási stakeholder group, skupina zúčastněných stran a tam by hrály roli právě i odborové svazy. To by byly tedy mé připomínky, obecně to vnímáme velmi pozitivně. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji. A dávám slovo našemu zpravodaji Michalovi, aby nám záležitost uzavřel. Děkuji mnohokrát. Já jsem tady vyslechli jste věci, které vnímám jako doplnění a jsem velice potěžen, že zde padly paní Lukaševská. Tady si myslím, že nad tu semantickou otázkou, kterou budeme ještě muset dořešit v rámci toho pojmu, tedy jak to nazveme si, myslím, jinak z hlediska obsahu nějak neodporujeme. Jsme velmi blízcí a co se týče pana Bacha, já bych mu chtěla velmi poděkovat a myslím si, že ten jeho podnět eh, v tom smyslu, abychom silněji zdůraznili sociální partnery, je velice důležitý to je pravda, neboť oni mají také různé zkušenosti ze svých eh, zemí, ze svých národních členských států a ty budou moci dobře zhodnotit. Mm. Takže určitě ano, to musíme zvážit. A budu rád, pokud dostanu nějaké další pozměňovací návrhy, budu vám děčen a těším se na další spolupráci. Předseda, děkuji, Michaeli. Já připomínám, že lůta pro pozměňovací návrhy je 12.9. a na tranu budeme hlasovat 9. října. A dostáváme se k třetímu bodu našeho odpoledne, a to jsou výkonnostní normy CO2 pro nová těžká vozidla. Je to návrh stanoviska, příslušným výběrem je výbor Envy, Spravodajka je z EPP P, je to paní Virkunen. A možná Vim? Já myslím, že odjela velkým nákladňákem. Nous n'avons pas de rapporteur. Nemáme zpravodajku.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 Pane předsedo. Předseda. Za, nahradíš zpravodajku? Výborně, takže slovo maní Vim van de Kam, která se, kteří se vyjádří jménem paní Virkunen. Já e, omlouvám se, pane předsedo. Já jsem na to naprosto zapomněl, že je tady mou rolí nahradit paní Virkunen, takže přečtu to, co mi poskytla co tam je vtiskla v ruce a budu číst anglicky. Komise navrhuje stejné snížení emisí CO2 pro těžká nákladní vozidla, jako platí v případě osobních vozidel a dodávkových vozidel. To znamená, že v roce 2025 bude 15% snížení a v roce 2030 30% snížení. Tyto cíle podle paní Verkunen jsou velice ambiciozní pro nákladní vozidla. Vzhledem k tomu, že je těžko srovnávat s osobními vozidly. Domnívám se, že dosažení tohoto snížení si bude žádat nějak různorodá řešení, směsici řešení a Snížení emisí lze dosáhnout také řešeními, jako je například optimalizace zátěže, různými asistenčními systémy pro řidiče, školením řidičů a také eh, poskytováním pobídek pro vytváření nových struktur v nákladní dopravě, co se týká také údržby. Další důležitou věcí je technologická neutralita. Musíme brát v potaz veškeré inovace. Bohužel, vektor a metoda jeho výpočtu nejsou technologicky neutrální v dnešní době. A proto jsem navrhla, aby komise vytvořila metodologii výpočtu well-to-wheel, a to do roku 2022. Na místo stávající metody tank to wheel, tak, aby se lépe eh, bralo v úvahu, kolik je emisí ve vztahu k mm, hmotnosti vozidla a jeho spotřebě. Domníváme se, že to lépe napomůže dosažení našich cílů Zvýší to eh, naši konkurenceschopnost v Evropě a povede k tvorbě pracovních míst s vysokou kvalifikací. Zdravím vás, Ena. Děkuji, děkuji za krásný pozdrav. Děkuji vám za to, že jsi nahradil paní zpravodajku. A nyní stínový zpravodajové za skupinu SAD Kristin Revol Dalon. Děkuji, pane předsedo. Emisní normy pro lehká užitková vozidla, ty máme vyřešeny již dlouhou dobu, ale pro těžké vozy je to premiéra, já mám velkou radost. Je třeba, aby Evropská unie byla na výši klimatických výzev. Musíme eh, eh, respektovat naše závazky, které jsme na sebe vzali v rámci dohody z Paříže. Dobře víme, že důsledky klimatických změn jsou již vnímatelné a Evropský průmysl. Automobil by jeden ze základů evropského průmyslu a to platí jak pro lehká, tak pro těžká vozidla, když těžká vozidla asi nejsou tak středem pozornosti veřejnosti. Je tedy třeba dobré, abychom zaváděli inovace do toho sektoru, je to dobré jak pro naši planetu, tak pro naši průmyslovou konkurenceschopnost. Ovšem těžká vozidla, to je velice komplexní záležitost, máme tady různé typy vozidel, která jsou, každá z nich je koncipována pro jako velice nějaký specifický úkol, během své... Pane Vendekamu, mohl byste mluvit poněkud méně nahlas, děkuji. Některá vozidla vlastně mají za sebou miliony kilometrů během své užívání, jiná užitková vozidla zase příliš toho nenajedou, některá dokonce přepravují i pasažéři a my tedy musíme zhodnotit to a podívat se na to, co je skutečně proveditelné. Proto je důležité, abychom měli tedy jaksi různý přístup a šli nějakým užitečným rytmem. Vidíme tedy, jak potom bude vypadat eh, ten první přeskum eh, a zda tedy dospějeme, dospějeme k názoru, že třeba můžeme ještě ty naše cíle zvýšit. Všechna odvětví musí přispět v boji proti klimatickým změnám a silniční odvětví se tomu také nevyhne. Potřebujeme čas, abychom ještě mohli dále tedy snižovat emise co těch těžkých vozidel, Samozřejmě je důležité mít vhodné technologie, každá z nich má jinou výhodu a jinou nevýhodu. My tedy potřebujeme eh, se tomu věnovat, abychom měli rozvinuté trhy, ale musíme jak se nastartovat dobrý začátek, mít dobrou legislativu pro příští léta. A asi by bylo hodnější, aby parlament byl v této otázce ambicioznější, než je Evropská komise. Děkuji. Děkuji. Dále eh, za ALDE pan eh, Radoš. Děkuji. Eh, jménem ALDE podporujeme tento návrh. Domnívám se, že tento návrh je plně v souladu s moderní politikou ochrany životního prostředí EU. Velice se podobá také jinému návrhu, pokud jde o emise z osobních vozidel a normy, které jsou definovány v jiném nařízení. Z tohoto důvodu je pozice ALDE velice podobná. A to v tom smyslu, že podporujeme základní cíle snižování emisí navrhované komisí, jsme ovšem otevřeni ještě ambicioznějšímu přístupu. Výrobci tvrdí, že návrh komise snížit emise o 15, respektive 30 eh, do roku 2025, respektive 2030, eh, jsou eh, přehnané, poněvadž technologie neumožní těchto cílů dosáhnout. Rok 2022 je rokem, kdy se uskuteční přeskum. a nařízení vstoupí v platnost o několik let později. To znamená, že poté budou dva až tři roky mezi těmito dvěma daty, mezi vstupem v platnost a přeskumem a je obtížné předjímat, do jaké míry do té doby technologie pokročí. Podporujeme myšlenku zavést metodiku od zdroje ke, kola, ke kolu, do roku 2020, od roku 2022, poněvadž toto je jediný skutečný indikátor, realistický indikátor, který reálně obráží eh, ten, eh, ten stav, pokud jde o emise. Pokud jde o eh, ty pobítky, tak ty některak ne, neumožní využívání technologií, které eh, se budou objevovat později, technologie umožňující snižování emisí. Proto podporujeme návrh komise eh, aktualizovat eh, tu vektorovou stimulaci a chceme, aby to bylo maximálně přesně definováno. Děkuji. A za zelené pan Dalone. Děkuji, pane předsedo. Jedná se tady o naléhavé téma vzhledem k tomu, že tady není žádná ambiciozní legislativa EU, pokud je o snižování emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel a to vede ke dvěma čem, třem závažným problémům. Emise CO2 budou podle odhadu růst o 9% mezi lety, dva, vzrostly v období 2010 až 30 díky vyššímu objemu přepravy. Členské státy um, očekávají nějaké cíle, které budou počítat se sdílením úsilí. Jsou tady další strategie, jako například eh, strategie energetické unie, ale ani tam to nefunguje. Eh, technologie pro snižování emisí mají ten za následek, že eh, vlastně na straně provozovatelů vozidel nedochází ke snižování spotřeby. Výrobci v Kanadě, Spojených státech a Japonsku již zavedli opatření pro snižování emisí CO2 a absence plánu na snížení emisí v CO2 v EU snižuje, negativ, snižuje naše konkurenceschopnost. Pokud jde o posouzení dopadu komise, tak veškeré dostupné technologie nemohou do roku 2025 snížit emise o 15 až 20 Další věc. Eh, posouzení dopadu komise ukazuje, že cíl o 25 nižší emise je nižší než celkový cíl pro snižování emisí. A eh, výrobci tak mají před sebou cíle, které jsou ambiciozní a dosažitelné. My bychom eh, tedy jakožto zelení chtěli zde komisi podpořit. Jednáme se, že eh, v tomto směru budeme muset předložit pozměňovací návrhy. Doufáme, že se zpravodajem budeme mít eh, dobrou spolupráci, to platí i hostinných zpravodajích. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Další řečnice Goe. Děku, děkuji, pane předsedo. Děkujeme za práci odvedenou na zprávě víme, že na silnicích eh, narážíme na mnohé problémy a řidiči jsou v obtížných situacích. Víme, že toto povolání má velmi špatnou pověst a to bychom právě chtěli napravit. Přáli bychom si, aby emise CO2 byly sníženy. To by byl důležitý krok, který by přispěl k tomu, že toto odvětví se zapojí do boje proti klimatickým změnám a přispěje k dosažení pařížských cílů. Je nezbytné, abychom i v tomto odvětví něco podnikli. Evropská unie sleduje postupný uh, přístup a nároky na životní prostředí těchto vozidel jsou uh, značné, velmi životní prostředí znečišťují. My se zaměříme na zaměření tohoto návrhu, předložíme mnoho pozměňovacích návrhů a postaráme se o to, abychom k tomu nepřistupovali příliš laxně a neoslabili snižování emisí. Podpoříme jakoukoliv iniciativu v Evropě, která umožní lepší konkurenceschopnost vůči Japonsku a USA. Zaměříme se na prahové hodnoty pro výrobce těchto vozidel, protože ono je velice důležité, aby byly vyráběny vozidla, která jsou nízkoemisní. Tady musíme více investovat do vědy a výzkumu, tak, abychom měli lepší eh, těžká nákladní vozidla. Tento problém samozřejmě je velmi komplexní a ono je důležité, abychom měli dobrá vozidla eh, pro příměstskou dopravu no i těžká nákladní vozidla, která vypouští co nejméně emisí a veřejná vozidla by právě měla být takovým vzorem pro vozidla, která jsou nízkoemisní. Podáme pozměňovací návrhy, jsme optimističtí a jsme si jistí, že se v souvislosti s tímto textem jistě dohodneme. Děkuji a slovo má komise. Máte slovo. Thank you very much for... Děkuji pěkně za to, že jste přizvali zástupce komise a umožnili eh, tím vyjádřit se k této relativně krátké zprávě. Je tedy snadné se k ní vyjádřit. Dovolte, abych úvodem uvedl několik věcí. Za komisi musím říct, že nutno poznamenat, že tady řešíme zároveň tři věci. Je to jednak otázka životního prostředí, čili emise CO2 a to souvisí z druhou věcí a to jsou provozovatele e, silniční dopravy. My chceme, aby z tohoto návrhu skutečně těžili. A pokud se podíváme na posouzení dopadů, tak pomocí snižování spotřeby, tak by mohli dopravci ušetřit 25 tisíc euro na palivu během prvních e, pěti let používání vozidla, což je ohromná částka. Myslím si, že bychom na to neměli zapomínat při přijímání tohoto návrhu, k ně už doufejme dojde během tohoto roku. Další věc, musíme zajistit, aby evropští výrobci byli nadále konkurenceschopní na mezinárodní scéně. Spojené státy, Čína, Indie, to jsou země, patří se Japonsko, kde již existují normy pro emise CO2 u těžkých nákladních vozidel. Eh, tlak eh, vedl k tomu, že se vytvořily, vyvinuly nové technologie a doufejme pouze, že i naše výrobci eh, zde nebudou ztrácet dech a že se také budou podílet na vývoji nových technologií. Dosavadní přístup, a myslím, že to tady také několikrát zaznělo, představuje přístup krok za krokem. Je to poprvé, kdy vlastně regulujeme emise těžkých nákladních vozidel. Eh, a podle našich vědomostí jsou tady možnosti omezené. Samozřejmě my bychom rádi zahrnuli do tohoto nařízení všechny kategorie vozidel, nákladní vozidla i eh, lehčí hmotnosti, autobusy a tak dále. Ale eh, ty okolnosti se tady liší, protože v případě autobusů a nákladních vozidel a osobních vozidel, je to pokaždé jinak. A proto musíme postupovat krok za krokem. Dokončili jsme analýzu problematiky u těžkých nákladních vozidel, která eh, mm, se podílejí z 75% na veškerých emisích CO2. A v roce 2022 se budeme věnovat i ostatním druhům vozidel při tom eh, přeskumu. Za tyto čtyři roky se domníváme, že už budeme mít k dispozici údaje. Nástroje, které používáme, se nazývají vektory. Je to simulační nástroj a skutečně platí, že vektor není e, nic, co vlastně zůstane nedotčeno. Vektor je spíše taková průběžná práce, protože je potřeba do toho modelu e, zakomponovávat veškeré nové technologie, které se neustále objevují na scéně. To znamená, že nás čeká průběžná práce Eh, během příštích čtyř těch eh, na aktualizaci těchto vektorů tak, abychom mohli brát v úvahu poslední, poslední technologie. Pokud se podíváme na jeden z navržených pozměňovacích návrhů, který hovoří o tom, že by bylo potřeba brát v úvahu také ty kombinace evropských molárních systémů, tak eh, počítáme, že toto se bude eh, řešit v roce 2022. Takže komise by měla s tímto pozměňovacím návrhem problém. Další pozměňovací návrh, který se týká té metodiky eh, od zdroje ke kolu, nám působí těžkosti. Pokud se podíváme na posledních dopadů, tak uvidíme, že bychom tady museli ještě rozšířit ten elektrosimulační model, na celkový eh, sektor paliv, který s tím souvisí. Eh, sektor paliv eh, samozřejmě je ehm, jiný než sektor výrobu automobilů. Jsou to dva odlišné sektory. Takže otázka, jak můžeme činit automobilový průmysl odpovědný za emise, které se vytvoří ještě předtím, než se palivo spotřebovává z nádrže je potřeba vzít v úvahu také další legislativní akty Evropské unie. Především směrnici o obnovitelné energii, která řeší problematiku biopaliv a stimulace k jejich používání. Pokud by Evropská unie měla eh, splnit svůj cíl eh, minus 42%, tak je jasné, že politika v oblasti eh, paliv a v oblasti snižování emisí CO2 těžkých nákladních vozidel musí být řešeny ruku v ruce. Pokud by eh, do tohoto nařízení snižování CO2 měly patřit také biopaliva, tak eh, tak to budeme nesouladu, protože podle směrnice o obnovitelné energii by do roku 2023 2030 mělo být o 30 milionů tun CO2 méně. Pokud se podíváme na tento konkrétní legislativní eh, akt, tak eh, snížení emisí u nákladních vozidel by bylo menší. Takže pokud bychom eh, měli vycházet z těchto požadavků, tak by výrobci nemuseli sát k žádným zlepšením je potřeba tady ty cíle zvýšit vzhledem k tomu, že se sem započítávají i biopaliva. A proto je potřeba toto vzít v úvahu. Myslím, že až se budeme bavit o CO2 u osobních vozidlech, o čemž se bude hlasovat v pondělí v Lucembursku, tak se tato debata bude opakovat. Eh, jde o to, abychom tady nezdvojovali vlastně to sniži, tu míru snížení emisí na základě dvou různých legislativních aktů. To by, nebylo, to by nebyla rychlá, eh, chytrá regulace, inteligentní regulace. Způsobilo by to dv, mm, řadu byrokratické zátěže pro výrobce automobilů, eh, kteří by vlastně měli odpovědnost eh, podávat i informace o emisích, které byly generovány ještě předtím, než se palivo využívá přímo v té nádrži v nákladním vozidle. Tato poslední věc, kterou jsem zmínil, je velice důležitá v rámci diskusí o e, vozidlech, ať už se jedná o těžká či lehká náklad, těžká nákladní vozidla či užitková vozidla. Děkuji. Děkuji. Mě zaujalo to zvláštní hlasování v pondělí v Lucembursku. Nevím, oč se jedná, ale e, jsou tam nějaká tajná hlasování, nebo co to je? Hmm. A teď samozřejmě dám slovo Vimovi, aby vše uzavřel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, všem stínovým zpravodajkám a zpravodajům za jejich příspěvky a děkuji také komisi za neobvykle eh, jasné připomínky k této záležitosti. Jsem trochu zklamán poznámkou pana Dalondeho, který říká, že to stále ještě není dostatečně ambiciozní, protože v rámci frakce EPP to vnímáme zcela odlišně. Máme dojem, že ty cíle jsou velice ambiciozní. A potom uvidíme v roce 2030, jak to dopadne. Připomínám, že 13. září je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů a hlasování na našem výboru bude 9. listopadu. A teď tady máme čtvrtý a poslední bod tohoto odpoledne, to je nařízení, eh, které zřizuje eh, agenturu Evropské unie pro kosmické služby. Je to projekt z podnětu eh, výboru ITRE a možná, že Vim tady zareaguje místo pana Saliniho, který je zpravodajem eh, k této věci z EPP. Víme máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Zde opět jednou konstatujeme, že čtvrteční odpolední schůze nejsou žádným velkým ternem a to platí zejména pro ty kolegy, které čekají dlouhé cesty. To ovšem nijak neoslabuje význam této problematiky, tohoto tématu a proto um, to zmiňuji zde kole, jménem kolegy Salínyho k jeho návrhu. Kosmická, ko, ko, kosmos a dopravní systémy jsou velmi propojeny, protože e, ty systémy se velmi často používají v dopravě a řízení dopravy se souvisí se službami, e, které jsou právě poskytovány e, z kosmu. ERTMS, e-call a také SafeCNet. Všechny tyto sítě a systémy právě souvisí s kosmickými službami a závisí na průmyslu, který je poskytuje a působí v této oblasti. Já jsem sám zpravodajem, pokud jde o samoředitelná vozidla autonomní řízení. Tam také se využívají tyto služby, ale i pokud jde o klimatické změny a možné klimatické katastrofy, i ty mohou mít prospěch dobře fungujících kosmických služeb v Evropě. Evropská komise Galileos, Agnos a Kopernikus spojí a objeví se ještě dvě další iniciativy, iniciativa SSA a iniciativa GovSatcom. To vše bude eh, schrnuto a spojeno do jednoho jediného programu. Zde hraje roli víceletý finanční rámec. Samozřejmě, protože na tuto oblast jsou vyčleněny velké prostředky na období 2021 až 2027 a je nesmírně důležité, aby kosmické odvětví jako takové to, co souvisí s dopravou, aby to vše bylo Eh, samozřejmě udržitelnější a kvalitnější. Plánuje se zřízení nové agentury pro kosmické služby. Eh, ta by měla mm, tyto věci podporovat, tak aby eh, tyto služby mohly být používány efektivněji. Pan Salini vychází z nebo zaměřuje se na kosmické služby a také na a, kosmický odpad. To jsou nejrůznější defektní družice, a e, další odpad, na který se musíme zaměřit. Kolega Salini, a já s ním plně souhlasím, uvádí, že my samozřejmě nechceme mít žádné kosmické počasí. To samozřejmě neznamená, že e, ve vesmíru prší nebo sněží, ale jde o to, e, aby na nás nepadaly satelity a další odpad. Já už jsem hovořil o programu govsatcom a zde je zřejmé, jakou roli kosmické služby sehrávají v odvětví dopravy. Eh, dále bych chtěl jmenovat také kybernetickou bezpečnost, protože všechny tyto technologické novinky mohou být zneužity, pokud nebudou příslušným způsobem ochráněny. Pan Salini navrhuje, aby uh, Kosmický program byl zabezpečen, aby byl pokud možno nezávislý a zároveň také podporoval eh, hospodářskou soutěž, tak abychom mohli spolupracovat se všemi partnery. To platí samozřejmě i pro partnery na mezinárodní úrovni mimo Evropu. Děkuji. Paní Revodalon, eh, ta opravdu tady dnes odpoledne spustila hotovou One Woman Show ale omlouvám se, tady jsem se spletl. Eh, slovo má jiná kolegyně a ty se hlásíš o slovo později? Dobře, takže jako první má slovo paní Del Monte. Místo pana Asise. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit za kolegu Asise. Chtěla bych nejprve poděkovat zpravodaj za jeho práci. Tady se zabýváme věcí, která ošetřuje velice důležitou problematiku do budoucnosti, která bude mít velké dopady na odvětví dopravy. Eh, vědecký průzkum těchto zdrojů nabízí celou řadu příležitostí pro Evropskou unii, její členské státy, průmysl a občany. Eh, výzvy, kterým čelíme, jako jsou klimatické změny, udržitelný eh, rozvoj, ehm, autonomní řízení, bezpečnost, obrana, kontrola hranic, regulace situace dopravy a tak dále. Proto vše můžeme nalézt řešení eh, v oblasti eh, kosmických eh, služeb a proto je velice důležité, aby toto byla jedna z priorit. Musíme věnovat více finančních prostředků na vědu a výzkum a vývoj. Právě Eh, z toho důvodu není to, co je navrhováno ve VFR dostatečné, proto musíme tlačit na více zdrojů, abychom mohli ošetřit tyto problémy na evropské úrovni. Skupina SND přispěje prostřednictvím eh, pozměňovacích návrhů do diskuse a doufáme, že se nám společně podaří dosáhnout velmi kvalitního textu. Děkuji. Děkuji paní Deonte a nyní si vezmu já sám slovo na místo pana Teličky, který eh, byl eh, pozván panem předsedou parlamentu a který je tedy fiktivním zpravodajem za ALD. Pan Telička říká, že děkuje panu zpravodaji za jeho práci, za jeho příspěvky. Velkou většinu z toho může podpořit. Co se týče této agendy, o tom se budeme ještě diskutovat v rámci víceletého finančního rámce. A samozřejmě je tady nutnost soustředit práci výboru pro dopravu na určitých omezených strategických prvcích. Co se týče všeobecného přístavu, pan Periška vidí pozitivně vytvořit nějakou speciální entitu pro e, vesmír v rámci programu. Je tady důležité přijmout koherentní evropskou strategii, což by mohlo jaksi ulehčit její monitorování a hodnocení v rámci období 2021-2027. Dále doufá, že by bylo vhodné, abychom vytvářeli vhodné synergie v této oblasti. Dále pan Teliščka samozřejmě je proto, aby se rozšířil mandát této agentury, která má své sídlo v Praze. Vesmírný program EU a jeho potenciál pro odvětví dopravy a to jsou vlastně veškeré otázky, kterými my se stále zabýváme a myslíme si, že toto bude mít tedy nějakou konkrétní odezvu v roce 2021 až 2027. Pan Telička z perspektivy TRANu se bude zabývat zejména na tyto, těmito prioritami. Jednak, abychom zajistili dostatečný rozpočet pro programy právě v oblasti dopravy a dále je důležité, aby tyto prostředky byly dostatečným způsobem alokovány pro různé programy, ale pak je důležité, aby jsme zajistili dobrou interakci mezi dalšími programy. Pak je důležité zajistit vlastně toho, že ty technologie, které se budou vidět v rámci těch programů, byly uváděny vhodným způsobem na trh, aby tady byla také interoperabilita a přístupnost těchto technologií. Důležité je, aby byly vhodné standardy pro tyto technologie a je tedy důležité, aby se na tom podívala jak komise, tak agentura. Pak je důležité eh, se podívat na cyber security v tom vesmírném programu eh, v rámci eh, například mandátu ENISA. Pak je důležité také posílit hodnocení programů a jejich výsledků ve stejném duchu, jak již tady bylo vysvětleno v rámci Eh, tématu e. Děkuji a slovo má nyní paní Revodel. Dobrá, děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla velice poděkovat za velice povedenou práci panu zpravodaji, jak z politického pohledu, tak z technického pohledu. Děkuji mnohokrát, je to téma je velice důležité. Vytvoření Evropského vesmírného programu pro příští finanční období. Ten návrh je mi velice dobré, má v sobě ty priority, které již Evropský parlament vyjádřil ve své zprávě o Evropské vesmírné strategii, například i ta aplikace evropských vesmírných programů právě v oblasti dopravy. Já jsem tedy velice rád, že e, tato naše zásadní otázka byla dobrým způsobem zohledněna. Pan zpravodaj, myslím, že zpravodaj i tedy, což bude velkým ulehčením pro spolupráci obou těchto výborů. Podporuji pozměňovací návrhy pana zpravodaje, který chtějí, aby jsme tedy měli i upřednostňovali Evropu a evropský trh v rámci aplikací těch nových technologií. A to je také jasný postoj parlamentu, co se týče vesmírné evropské strategie. Dále chci předložit pozměňovací návrhy, abych jaksi posílila tu evropskou preferenci konferenci v takto strategickém a důležitém sektoru, proto abychom zachovali svrchovanost Evropské unie právě v přístupu k vesmírnu. Ráda bych položila otázku panu zpravodaji a také komisi, abych věděla, zda tady nařízení chce zrealizovat pracovní program během právších eh, let, co se týče satelitu a jejich uvádění na orbit. Eh, ráda bych tedy věděla, jak to je vyřešeno, to se to nějak zmiňuje v nařízení. Děkuji a děkuji, já budu, dám opět slovo ne panu Telička, e, dám slovo sám sobě a nyní budu hovořit již za sebe. Chci říct, že se mi velice líbí ta kvalita toho nařízení, které bylo navrženo. A také se mi líbí kvalita práce pana zpravodaje. Je to velice dobrý dokument, který připravil. Je škoda, že euroskeptici právě odešli, Protože toto je téma, která se týká jak svrchovanosti, ale evropské svrchovanosti. A je třeba si uvědomit, že nemůžeme mít vesmírnou politiku na úrovni členských států. Pokud nebudeme mít evropskou vesmírnou politiku, tak budeme jaksi hrát ve třetí lize jistým způsobem. A e, proto je, víme, že máme Galileo, ten program, to bylo důležité. Pak jsme ale měli jisté spoždění v rámci Galilea. A jak bude vypadat svrchovanost Evropy, pokud nebudeme mít vhodné programy? Některé členské státy chtějí mít vlastní obranou politiku například. Ale i zde je třeba evropského úsilí. Takže ten problém svrchovanosti Evropy je velice důležitý. To, proto i tato zpráva je důležitá. Dvě, tři poznámky z mé strany. Toto téma je velice citlivé. Přístup k vesmíru. Viděli jsme ty těžkosti, které byly, když jsme chtěli obnovit problém Ariane 6, pak jsme viděli veškeré ty potíže e, s ohledem na strategické volby, co se týče toho, jak se tedy vyvíjají e, ty politiky například i v USA. A musíme se tomu tedy nadále věnovat a podpořit to uh, odpovídajícím rozpočtem, protože pokud to takto nebudeme mít, tak v tomto závodě prohrajeme. Druhá poznámka. Je velice důležité, abychom mohli, abychom měli více lidí program vypouštění v rámci Evropy. A to je, myslím, zásadní věc. A za třetí, tomu se říká downstream. Máme mnohem více peněz eh, pro využívání údajů, které pochází z vesmíru, například Google, ten k ním má přístup. Proč možná bychom taky s tomu měli nějak věnovat, možná ne přímo v tomto programu, možná bychom mohli vytvořit nějaký nový evropský program, protože je to velice důležitá záležitost. Tímto vlastně bychom již předem mohli jak si upřednostnit společnosti, které pak zhodnocují veškeré ty informace, které získáváme z vesmíru. My samozřejmě tuto zprávu podpoříme, já osobně také, asi předložím nějaké pozměňovací návrhy, ale jak již říkám, ten téma je návisnost důležité a nyní dám slovo paní Konečné za GUE. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi také za naši frakci říct pár slov eh, k tomuto dokumentu. Já tedy musím přiznat asi na rozdíl od vás, že jsem v návrhu komise, že jsem z návrhu komise poněkud zklamána. Daný návrh totiž oproti původním záměrům vůbec nereflektuje potřebu zefektivnit, zrychlit a zlevnit současné řízení programu. Problém vidím v tom, že Evropská komise by podle návrhu měla být i nadále manažerem kosmických programů Evropské unie a řešit agenturní činnost. To k efektivitě prostě nepřispěje. Komise má sice možnost delegovat dané aktivity na GSA a ESA, e ale sama, to nechce, eh, sama se nechce vzdát kompetencí ani více než 100 zaměstnanců, kteří kontrolují či duplikují činnosti obou agentur. Jsem přesvědčena, že komise by měla být do budoucna rozhraním pro rozpočtové entity Evropské unie, být odpovědná za mezinárodní spolupráci, regulační záležitosti a stanovit strategie. GSA by měla být odpovědná za programové, manažerské a technické aktivity a měla by být rozhraním vůči ESA. Věřím, že ESA by i nadále měla být odpovědná za technologický rozvoj a architekturu a budování systému. Aktuální návrh nařízení tedy spíš udržuje statut quo, který se prokázal, že je velmi neefektivní. A moje pozměňující návrhy budou směřovat právě k tomu, abychom toto pochybení napravili. Myslím si, že je čas si v těchto věcech udělat pořádek a nařízení komise k tomu může být nástrojem. Děkuji vám. Corriger le tir euh, pour la politique spatiale, c'est toujours euh, nécessaire. Ano, ano, pro kosmickou eh, eh, politiku jsou tyto věci vždy důležité. A nyní má slovo zástupce komise, pan Telsu. Dobře, už to funguje. Eh, mikrofony fungují hůře než eh, Evropský vesmírný program. Já nechci hovořit příliš dlouho, chtěl bych jen stručně říci, stejně tak, jako jste to zdůraznil i vy, pane předsedo, že to, co bylo dosaženo na evropské úrovni, by nebylo možné pro jednotlivé členské státy. Když se podíváme na program Galileo, který se velmi eh, dotýká tohoto výboru, tak ten už nám v tuto chvíli umožňuje zajistit takovou přesnost, kterou žádný jiný program ve světě zajistit nedokáže. Galileo je tedy vnímán za mm, důležitější než jakýkoliv jiný geolokalizační program ve světě. My někdy zapomínáme na hrdost e, za to, co, čeho jsme schopni. Kopernikus je také e, program, který je považován za velmi úspěšný Eh, za program, který dosahuje důležitých výsledků a eh, jedno oddělení jednoho velkého státu z druhé strany Atlantiku, eh, kde většinou neuznávají jiné státy než sami sebe. Přesto v v tiskové komunikaci eh, velmi eh, obdivovali eh, tento program. Takže já si myslím, že je to důvod být hrdý. Jinak pokud jde o tu podporu, která je navrhována ve stanovisku výboru a v té práci zpravodaje, tak to je dobré a je tam celá řada bodů, které jsou důležité Tady je velice důležité, aby tady byl silný signál eh, pro eh, politiku vysílání eh, družic a komise tady, tady předložila text. Já doufám, že tento text získá vaši podporu a podporu Evropského parlamentu jako takového. Pokud jde o otázku dlouhodobé politiky a strategické vize do příštích 20 let, tak tady bohužel máme určitá omezení a to jsou kratší rozpočtové cykly, kde jsme povinni zohlednit skutečnost, že eh, VFR tady vyčlenuje prostředky pouze na tento rok, takže nemůžu tady přislíbit nic na dlouhou budoucnost dopředu, eh, ani pokud jde o tu další strategii, kterou schválil tento parlament. Pokud jde o otázku řízení, tak to je samozřejmě vždy velmi citlivé téma. Já bych každopádně chtěl ujistit členy vašeho výboru, že komise rozhodně nechce se eh, zbavovat své zodpovědnosti že jsme eh, odhodláni eh, se jí naopak chopit. Je velice důležité, abychom eh, získali konsenzus všech aktérů, to znamená Evropské vesmírné agentury, naší agentury v Praze Evropské komise, tak abychom společně harmonicky dokázali pracovat. Protože nejvíce by nás oslabil rozkol mezi Evropany a kdybychom nebyli schopni harmonicky pracovat a spolupracovat, tím bychom ztratili tu naši vedoucí pozici, pokud jde o Galileo Galileo a Kopernikus, eh, kterou v tuto chvíli máme. Pokud jde o budoucnost, tak záměry komise nejsou přijít s nějakou revolucí. Chceme zkrátka jen zlepšovat to, co existuje a přispět k tomu, aby programy za deset let, až můj následovník bude chodit sem do Evropského parlamentu, mohl říci, že to jsou ty nejlepší programy eh, celosvětově a poskytují ty nejlepší výsledky a já doufám, že vy nás eh, za tímto účelem dobře podpoříte. A to byla opravdu dobrá řeč, dobrý proslov. A eh, děkuji. A já si myslím, že teď tady přišla chvíle eh, pro jednu kolegyně, a protože máme náskok, tak dám slovo právě Kate. Kateovi. Děkuji. Já nemůžu říci, že bych byl specialistou na tuto věc. Kdybych si mohl vybrat, tak bych si vybral něco jiného. Vesmír, um, s tím jsem nebyl příliš v kontaktu, ale chtěl bych poděkovat panu Salinimu za práci na tomto návrhu. A tady podtrhuji to, co říká komise. Vesmír je naše společné Eh, tak z dědictví, měli bychom ho také zachovat pro budoucí generace, měli bychom se chovat zodpovědně, takové chování bychom měli podporovat ve vesmíru i mimo vesmír. Pokud jde o zelené, tak eh, za nás předložím pozměňovací návrhy k udržitelnosti, tak abychom mohli zabránit eh, nějaké horečnaté využívání konečných eh, zdrojů. A dále eh, také chceme podpořit eh, služby Galilea Kopernika zdarma pro všechny příslušné orgány a chtěli bychom, aby byly navýšeny podpory pro inovativní systémy a, a mm, poskytování jejich služeb. Také bychom chtěli, aby se vylepšila genderová rovnost v oblasti vesmíru tím, že zajistíme nominaci eh, vyváženou genderově vyváženou. A tady se dívám na pana zpravodaje a ostatní stínové zpravodaje. Eh, budu to v příštích týdnech a měsících sledovat. Děkuji za možnost promluvit. Děkuji. Děkuji, Kejte. A závěrem má slovo Vim. Děkuji, pane předsedo. Ono je to v podstatě téměř směšné, že tady hovořím eh, čtyřikrát, zastupuji tady eh, vystupuji tady ke čtyřem problematikám, eh, když to poměříme velikostí naše frakce. Já zkrátka chci všem poděkovat, také zpravodaji i komisi. Vím, že pan Salini a všichni, kteří s ním spolupracovali, se účastnili eh, toho streamingu a vše si poznamenali a eh, budou to respektovat. A já bych chtěla říct něco Kýtovi. Eh, samozřejmě, že my potřebujeme do i manažerky, ale kvalita je důležitější než pohlaví. Děkuji. Těmito slovy možná můžeme uzavřít dnešní zasedání a příští nebo eh, k této zprávě bych řekl, že závěrečná lhůta pro porozměňovací návrhy je 13. září ve 12 hodin ve čtvrtek, takže před obědem nezapomeňte na předložení svých pozměňovacích návrhů. Příští zasedání proběhne 24. září. Um, ehm, 2018 mm, v pondělí eh, a dnes jsme skončili dříve díky prozíravosti eh, všech přítomných a díky tomu, že mnozí jsou také nepřítomní. Takže vám děkuji, eh, příjemný konec odpoledne a nezapomeňte eh, klasiku ve 20 hodin 45.